dva tisíce občanů, kteří se zajímali a máme miliony občany, občanů, kteří mají zájem. Děkuji mnohokrát. A na závěr byl přednesen návrh usnesení všech politických skupin. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin a posledním bodem dnešního programu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 kdy vilizonský princip sebeurčení byl pošlapán a e, došlo e, k tomu, že Sedmihradsko a další oblasti Maďarska e, byly odtrženy od Maďarska. Já se nechci vracet k této historické ráně, nicméně bych chtěla poukázat na to, že není možné pošlapávat práva Maďarů mimo Maďarsko. Oliver Boldogi, byl zbaven státního občanství na Slovensku a byl vyhoštěn, protože se hlásil otevřeně ke svému maďarství. Není možné, aby v Transylvánii, v Rumunsku, na univerzitě v Tyrgu Mureš, na bývalé maďarské univerzitě, nebylo možné mít maďarské oddělení. A my jsme se museli vzdát části svého území, nicméně eh, nemůžeme se vzdát svých práv. A tak, jak to bylo stanoveno eh, v prohlášení Alba Julia v roce 1918. Eh, v Národní den Rumunska řečník byl přerušen. Nyní má slovo paní kolegyně Smolková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na Slovensku jsou lidé znechucení a hlavně znejistění, protože došlo k selhání orgánů, které mají bdít nad jejich bezpečností. Vojenské spravodajství pod vedením neschopného, neskušeného ministra, než již ex-ministra, odposlouchávalo nejenom novináře, ale i pracovníky ministerstva obrany a máme velké podezření, že sledovali i samotnou premiérku. Tento obrovský skandál nezůstal bez povšimnutí představitelky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která má na starosti svobodu médií. Věřím, že i odpovídající komise bude chtít výsledky šetření tohoto nezákonného poslouchávání a přijme pravidla, aby v žádném demokratickém státě se lidé nemuseli bát, že jejich zdravotní stav, soukromí a pracovní aktivity budou předmětem sledování a odposlouchávání. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Smolkové a nyní má slovo pan kolega Busoj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o vztazích mezi Evropskou unii a Tureckem především vzhledem k tomu, že o tom budeme zanedlouho hovořit. Eh, chtěl bych eh, poukázat na to, že Turecko učinilo kroky ku předu a chtěl bych eh, vyzvat Turecko, aby pokračovalo ve svých snahách. Navzdory tomu, že došlo ke zlepšení, nebo právě protože došlo ke zlepšení, doufám, že zpráva o této zemi bude také pozitivní. Nicméně Evropská unie dává do cesty Turecka celou řadu překážek. Jedná se například o víza. Pokud víza nejsou poskytnuta, potom to může být eh, demotivující pro občany. Některé země také mají kvóty, pokud jde o turecké nákladní automobily, eh, což eh, porušuje ankarskou dohodu. Já se domnívám, že Evropská unie by se měla také snažit ve chvíli, kdy se snaží Turecko. Děkuji vám, pane kolego. A nyní paní kolega Matias. Co Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že se nacházíme v době, kdy se díváme, jak vypadají ty politiky, které jsme přistoupili ve krizi, ty úsporné politiky, které dopadly na tolik zemí a ty takzvané strukturální reformy. V tomto kontextu nesmíme zapomínat na to, jaké to jaké dopady to má na sociální kohezi, a to nejenom v zemích, které mají největší potíže v zemích na jihu, těch zemích, které se nazývají PIX, ale i v dalších zemích. Minulý týden jsme v Portugalsku měli největší generální stávku v celé historii země, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Ale když se podíváme na to, co se děje ve Velké Británii, tak zjistíme, že tam taky měli největší stávku, eh, zejména s ohledem na to, že tedy lidé také se vydali do ulic, jako se vydali v Portugalsku a v pátek očekáváme velkou manifestaci v Bruselu a to dokazuje, pane předsedo, ty stávky dokazují to, že lidé chodí do ulic, to dokazuje, že problémy, které máme, jsou naše společné a proto je důležité, aby reakce na ně byla rovněž společná. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní koněkyni Matias. A nyní má slovo pan kolega Paška. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vrcholní představitelé mé země se zbláznili. Rozhodnutí vlády paní Radičové byly nejvýznamnějším lékařům, specialistům, chirurgům, pediatrům a další nařízeny nucené práce, tak jako v době Führera či Čukasviliho. Elita slovenského zdravotnictví byla nahnána do práce pod hrozbou vězení, aby v rozporu s zákonníkem práce ve dne v noci se otročila v těžkých podmínkách, nemají nárok na Na odpočinek. Je to zvrhlý způsob a tak si hrstka nemravných politických dobrodruhů vybíjí zlost na lékařích, kteří se postavili za své pacienty a zabránili skorumpované administrativě zlikvidování důležité státní nemocnice. Nedopouš- nedopustně vážení takovéto likvidování a takovéto opatření, které nařídila slovenská vláda lékařům, protože zítra to může udělat další profesní skupině a potom nám všem, a to pak již nebude demokracie, ale diktatura. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní má slovo kolegyně Basesku. Děkuji. Ráda bych zareagovala na otázku mobility maďarských a bulharských zaměstnanců, protože jsem o tom hovořila eh, s rumunským ministrem práce. Nizozemsko chce i nadále udržovat eh, omezení pro vydávání povolení k práci a získat takové povolení takřka nemožné, protože tady je laťka příliš vysoko stanoveno, stanovena. A zaměstnavatele musí prostě odmítat kandidáty z Rumunska a Bulharska. to je diskriminace mezi evropský, evropských občanů na základě národnosti a to je v rozporu se smlouvou. Eh, protože například Izrael snižuje eh, předpisy pro omezení práce Rumunska, zatímco Evropská unie v nich pokračuje. Děkuji mnohokrát, to není pan kolega Tabaždi. <clears throat> Vážený pane předsedo, v Evropě od římského práva je zásadou, že nelze zpětně přijímat zákony, ale maďarská vláda vícekrát porušila tuto zásadu. Například minulý rok tím, že byl změněn důchodový zákon a více než 300 tisíc lidí bylo dotčeno eh, touto novelou. Nyní se vláda připravuje na to, že opět odsouhlasí zákon se zpětným účinkem. Tento zákon se bude týkat různých ustanovení v souvislosti s maďarskou ústavou. Bývalá socialistická vláda má být se zpětným účinkem povolána k odpovědnosti. Domnívám se, že Evropský parlament a Evropská komise nemohou nečinně přihlížet ani paní komisařka eh, Redingová. Děkuji kolegovi Tabajihu a jako další má slovo kolega Kelever. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat za to, že eh, mám příležitost hovořit o této otázce. Jde o eh, kolaps eura. Eh, důsledky takovéhoto kolapsu pro občany, pro obchodníky a tak dále je příliš obrovský, než aby si to člověk dokázal představit. Celá řada lidí v mé zemi má velké obavy, pokud jde o jejich úspory. A celosvětový finanční systém už nemá důvěru. Eh, není zde důvěra v trhy ani důvěra eh, trhů či občanů. Je třeba, aby tato důvěra byla obnovena a aby bylo zajištěno, že eh, euro bude chráněno dnešní koordinovaný krok centrálních bank, jako je FED, ECB a Japonské centrální banky, je něco, co je velice vítáno a trhy na to reagovaly pozitivně. Také souhlasím s tím, že řečník byl přerušen. Mnohokrát děkuji, pane Geleger, Kolega Majer. Děkuji vám, pane předsedo poslední obecné, všeobecné volby v Maroku eh, se konaly bez 77% účasti obyvatelstva. Někteří hovoří ještě o větší neúčasti. Eh, Evropská unie tady hovoří o demokratickém procesu v Maroku, ale doufám, že tyto údaje budou znamenat změnu politiky sousedství, aby skutečně toto hnutí z 20. února, kdy lidé vyšli do ulic, aby protestovali proti režimovi, vyplynulo ve výsledek, který je v současné době diskutabilní je třeba, aby Evropská unie se nevy, eh, nepracovala jako někdo, jako instituce spolupracující s diktátory. Je třeba eh, rektifikovat, opravit politiku vůči Maroku. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Majere. A nyní kolega Nikolesku. Bună seara, am dorit să intervin pe... Děkuji. Chtěl jsem se vrátit k zasedání baltských zemí, ke kterém došlo v Estonsku. Bylo dobré, že se ho mohly užetnit různé země východní Evropy a týkalo se to tedy společné zemědělské politiky a východní země jsou ty země, které dostávají nejméně přímých plateb. A Nutnost přímých plaveb je ovšem jasná, protože je důležité, aby všichni zemědělci v Evropě měli stejné podmínky v rámci hospodářské soutěže. Není tedy možné, aby výše přímých pladeb byla tak rozdílná mezi malými a velkými zeměmi Evropské unie a v Rumunsko a Bulharsko má podobné problémy. Pro období 2014 a 2015 by bylo nutné, aby ty přímé platby byly 100%. Děkuji, děkuji kolegovi Nikolesku. A nyní bude mít slovo paní kolegyně Prendergast. Last Friday was the Minulý pátek byl Mezinárodní den pro boj proti násilí na ženách. a V Irsku ženy provádějí kampaň, která má poukázat právě na tento problém a, a zvýšit bezpečnost žen. Každý den v Evropě ženy jsou znásilňovány a byty um, manžely či partnery a uh, toto je skutečně hrozné. Jedna z pěti žen v Irsku uh, má zkušenosti s násilím v životě, ale nejsou to jenom ženy, které tím chybí. Má to obrovský dopad také na děti. Uh, minulý rok více než 16 1600 ehm, případů ehm, bylo ehm, bylo sděleno úřadům. Já se domnívám, že je třeba pomáhat eh, ženám a ne uzavírat místa, kam se mohou uchylovat. Já doufám, že parlament a rada ve spolupráci s komisí budou podporovat skupiny, které pomáhají ženám. A myslím si, že něco takového je naprosto zásadní. Děkuji kolegyně Prendergast a nyní bude mít slovo kolegyně Figueiredo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mý projev se týká generální stávky 24.11. a dnešního dne, kdy o pět tisíce lidí v Evropě, promiňte, v Portugalsku, vyšli tady do ulic, přišli na náměstí před portugalským parlamentem a protestovali proti eh, veškerým opatřením, kde se snaží tedy zavést vládnoucí strana. Protestovali proti útokům na platy pracujících, proti tomu, že nedostanou vánoční plat a nedostanou podporu, která byla vyplácena pro v letní období protestují, protože se tedy škrtá všude, ve zdravotnictví, ve veřejném sektoru. Protestují proti těm úspočným politikám, protože tyto politiky se snaží vrhnout Portugalsku na velice nesprávnou cestu, eh, atakují národní svrchovanost a i příští týden budeme bojovat a portugalský odborový svaz eh, se bude snažit. Eh, kolegyně je přerušena předsedou. Paní Figueredo je přerušena předseda. Děkuji paní Figueredo a jako další má slovo kolega Diaz Mera. Děkuji vám, pane předseda. Naše závislost na energetických zdrojích je známá. Závisíme 60% na plynu, 63% na ropě, ale no, je třeba, abychom omezovali naši kapacitu čerpání, abychom, eh, a to znamená, že třeba dovážet tyto suroviny, které nemají stejné ekologické ani sociální normy. Komise musí revidovat svou energetickou strategii do roce 2050. Nová legislativa musí být zlepšena, co se týče využívání surovin a také jejich eficience. Je to nesmírně důležité téma a krize, v níž se ocítáme, znamená, že, to bude, že budeme muset jednat dříve, lépe dříve než později. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní kolegyně Tykau. Romunia je stát nacionální. Děkuji. Rumunsko je národním eh, nedělitelným eh, suverénním státem. Já jsem hrdá na to, že jsem rumunskou občankou a eh, přeji všem Rumunům šťastný Národní den Rumunska. Včera jsme hovořili o transevropských sítích a o propojení Evropy. Vzhledem k tomu, že existují různé úrovně rozvinutí dopravní infrastruktury. Já se domnívám, že členské státy by měly mít co nejvíce metropolitních center, měly by mít eh, eh, také průmyslová centra napojená na sítě TENT e eh, průmyslový klastr Gaia, Kytlas Močín by se měl stát takovýmto místem, který by zajistil e, napojení také na Konstanci a Černé moře. Máme hranice s Moldavskem a s Ukrajinou, takže tato transevropská síť by mohla být integrována také s dalšími sousedními zeměmi EU. Mnohokrát děkuji. Nyní kolega Marfi. Pane předsedo, David Cameron a popsal dnešní stávku ve veřejném sektoru eh, jako něco, co ho eh, obtěžuje. Eh, snad mu připadá správné, že milionáři stále vydělávají, ale miliony lidí vešly do ulic v celé Velké Británii a v severním Irsku, aby protestovali proti úsporné politice. Díval jsem se na situaci v Belfastu a poselství stávkujících bylo jasné. Nechtějí pracovat více za méně peněz a za nižší důchody. Zároveň nechtějí, aby se omezovaly veřejné služby. Socialista James Conley řekl, že nesmíme se nechat svednout na kolena, musíme povstat. Myslím si, že situace je jasná. <clears throat> Dnešní stávka musí být začátkem hnutí, které vyhraje. Je nutné, aby tato stávka se přenesla také do soukromého sektoru. Děkujeme kolegovi Marfimu a nyní kolega Mesaroš. Děkuji, pane předsedo. Když v roce 2004 vstoupily nové členské státy do Evropské unie, doufali v to, že budou existovat v Evropě bez hranic. A proto je ne Neudržitelná situace, kdy dnes v jednom členské státě Evropské unie dochází k zbavování občanů státní příslušnosti pouze z toho důvodu, že se rozhodli pro dlouhý pás, tak jak k tomu nyní dochází. Na Slovensku Evropská unie, Evropské společenství má celou řadu uznadovení, která překračují mezinárodní eh, předpisy, ale právo společenský je podkopáváno tím, že není uznáno dvojí občanství. Pokud nějaký stát nabízí dvojí občanství, tak je třeba toho využít v Evropské unii. Nemůže nikdo odnímat občanovi Evropské unie státní občanství. My doufáme, že tedy dvojí občanství se nestane nevýhodou. Děkuji kolegovi Mesádošovi. A nyní má slovo pan kolega Alveš. Děkuji předsedo. Krize Evropské unie nakazuje veškeré členské státy. Dívejme se na to, co se děje na finančních trzech. Rostoucí neschopnost zajistit financování pro podnikatelský úvěr, malé a střední podniky, i když jsou zdravé. A to vede k takovému bludnému kruhu insolvencí a vede to k tomu, že ekonomika a společnosti jsou nestabilní. Je třeba více ekonomického řízení a hlubokých změn. Toto jsou ale důležité podmínky, které z krátkodobého hlediska ovšem nepostačí, abychom v Evropské unii zvrátili tu nešťastnou situaci. Potřebujeme růst a zaměstnanost, protože bez toho se nám nikdy nepodaří zvládat státní dluhy a nepodaří se nám zajistit našim podnikům uvěrování a to, aby Evropská unie fungovala i nadále. Proto potřebujeme jasný a silný zásah ze strany ECB. Děkuji kolegovi Alvešovi a nyní má slovo kolegyně Bauer. Děkuji, pane předsedo. Otázka státní příslušnosti patří podle zásady subsidiarity do kompetence členských států. Jako odpověď na změnu maďarského zákon o státním příslušenství, příslušenství vydalo Slovensko. Zákon, který omezuje čtyři základní svobody a proto se z toho stal evropský problém. Slovenský občan, který obdrží dopis od slovenského ministerstva vnitra, který mu odnímá státní příslušnost, jeho občanský průkaz, řidičský průkaz, takovýto občan je nucen tím požádat o povolení k pobytu ve své vlastní vlasti. To je nejenom ponižující, ale omezuje toho jeho základní práva, jeho mobilitu. A proto vyvstává otázka, jak a do jaké míry je takovéto absurdní opatření v souladu s prostorem práva a bezpečnosti. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Šarbu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nový zdravotnický zákon který navrhuje rumunská vláda, má za cíl privatizaci zdravotnického systému a nemocnic. To znamená eh, trest smrti pro miliony lidí. Eh, eh, zdravotnický systém má chránit životy, nikoli vydělávat. 46 ehm, rumunské populace žije na venkově. Tam je ale jenom 9 všech lékařů. Lidé na venkově nemají přístup ke specializovaným zdravotnickým službám. Minulý rok jsme byli svědky toho, že mnoho nemocnic bylo uzavřeno. Rumunská vláda v podstatě eh, brání milionům lidí, aby měli přístup ke zdravotnictví. Eh, Rumuni jsou chudí a soukromé nemocnice znamenají, že 15 milionů Rumunů nebude si moci dovolit uh, ošetření u lékaře. Mnohokrát děkujeme paní uh, Sarbu, nyní kolega Luhan. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, přednedávnem jsem zahájil informační kampaň týkající se absorpce evropských fondů Mm, místními a regionálními úřady. Myslím, že eh, celá řada lidí si je eh, vědoma toho, že je možné využívat evropské eh, peníze a fondy, ale často neznají jednotlivé kroky, jak postupovat. Často existuje problém se spolufinancováním. V současné době mohou být finance z Evropské unie velice užitečné, ale často je míra absorpce velice nízká a problémem je byrokracie, která začíná už u Evropské komise. To je důvod, proč požaduji, aby Evropská komise vypracovala jednodušší pravidla ve spolupráci s Evropským parlamentem, tak, aby využívání těchto fondů bylo snažší. Mnohokrát děkujeme kolegovi Luhanovi, nyní kolegyně Gal. Děkuji vám, pane předsedo. ráda bych vás upozornila na pozoruhodný fenomén. Eh, více kolegů již popsalo tu situaci, která je velice absurdní a proto je důležité, aby jak parlament, tak Evropská komise byly na to upozorněni slovanský občan Oliver Boldogi přišel o svou státní příslušnost, protože přijal státní příslušnost jiného státu a sice stal se maďarským občanem. To znamená, že v očích Slovenska je občan, který přijme státní příslušnost jiného státu bezcený a zbytečný. Vzniká otázka, zda odnětí státní příslušnosti může být také postižena Eh, pokutou, pakliže se jedná o občana, který žije na Slovensku a platí zde také daně. Vždyť to je porušení slovenské ústavy, která tvrdí, že nikdo proti vůli, nikomu proti jeho vůli nemůže být odňato slovenské občanství. A toto opatření je součástí zastrašování maďarské menšiny. Děkuji mnohokrát a nyní paní Galpec. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, ratingové agentury nemají žádné svědomí, komise nemá žádnou moc a nikdo nejedná, protože ratingové agentury jsou vedeny soukromými zájmy, bez vědeckého základu vyjadřují své názory a jsou vedeny náladami na trhu a nikoli v eh, vědeckými poznatky, ale přesto mohou způsobit miliardové škody. Proč stále ještě neexistuje žádná evropská ratingová agentura? Eh, bojujeme, pro, bojujeme za evropské zájmy a za jejich hájení. Četní komisaři některé členské státy eh, by měly být postaveny na pranýř, protože jednají bez svědomí. Děkuji mnohokrát. A na závěr jednominutových projevů pan kolega Šogor. Elnök amikor a szlovák kormány olyan... Pane předsedo, mnohokrát děkuji došlo ke změně slovenského zákona, ve kterém se stanovuje, že slovenští občané, kteří přijmou jiné občanství, přejdou o své slovenské občanství. Na to už někteří kolegové poukázali. Je to skutečně zvláštní jev. Nyní se objevil konkrétní případ. Slovenský občan eh, Olivier Bordogi, Eh, byl zbaven proti své vůli slovenského občanství. Slovenská vláda chce zastrašovat své vlastní občany, aby se nehlásili ke své národnosti, eh, se kterou eh, je pojí jazyk i kultura. V Evropě nežijí jednotlivé národy vždy uvnitř svých národních hranic. To musíme mít na paměti. Zároveň se musíme snažit hledat řešení těchto problémů. Eh, Slovensko jde ale v současné době jiným směrem. Mnohokrát děkujeme kolegovi Sokorovi. Eh, Tím končíme jednominutové projevy. Eh, Děkuji kolegům a kolegyním, kteří poslouchali. Děkuji také komisaři Dálímu, že s námi zůstal. A tímto je ukončen tento bod. Schůze bude pokračovat a zítra od 18.30 do 14 hodin ehm,